colleagues, please, can we... Vážení kolegové, když dovolíte, zahájili bychom zasedání. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání, můžeme tento považovat za přijatý. Děkuji vám. Rovněž musíme schválit zápis ze schůze z 12. března E, námitky nevidím, ani poznámky, takže to je schváleno. A jdeme rovnou na rozpravu o pozměňovacích návrzích k zprávě Ulman Fernandes, což je velice důležitá rozprava. K níž jsme obdrželi 1396 pozměňovacích návrhů což eh, je významné číslo, ale vzhledem k důležitosti tématu to bylo očekávané. No, a když dovolíte, vyjádřil bych se k tomu tak, že si myslím, že samozřejmě ty pozměňovací návrhy jsou nejrůznější, ale vidím v nich určitou konvergenci, snahu o konvergenci ze strany poslanců tohoto parlamentu a konkrétně tohoto výboru míti efektivní plán, který zajistí efektivní adicionalitu těchto investic a který bude demokratický. Takže je to dobrý základ pro další práci. Samozřejmě připravit hlasování musíme za méně než měsíc. A máme také podle článku 54 eh, důležité stanovisko, které obdržíme teprve 14. dubna. A je to velká výzva. Nicméně jsem si jist, že zpravodaj na základě mimo jiné i dnešní debaty bude schopen připravit řádný text pro jednání s radou. Žáne, chcete něco dodat? Velmi stručně chci vyzdvihnout kvalitu zpráv, které nám oba zpravodajové předkládají. A chci také vyzdvihnout schopnost zareagovat všech při tom počtu 1396 pozměňovacích návrhů. Takže nás, nás tento záměr zmobilizoval a musíme nalézt eh, správné kompromisy pro kvalitní návrh, abychom v těchto napjatých lhůtách splnili očekávání a dali Evropě další investice a další dynamičnost a přispěli tak snad k vytváření pracovních míst. Takže Roberto, vracím vám předsednictví. Čau. Děkuji. A teď tedy eh, začneme Honasem, eh, nebo jak chcete. No, dobrá, paní zpravodajové, eh, nechtějí ani jeden jít první, tak prosím. Děkuji, pane Eh, předsedo. Já bych chtěl také poblahopřát eh, kolegovi eh, Bulmanovi a chci poděkovat za práci, která byla velice dobře odvedená. Také chci poděkovat všem zpravodajům, stílovým zpravodajům, kteří spolupracují. Celkem jsme měli přes 2000 pozměňovacích návrhů. Nezapomínejme další pozměňovací návrhy od jiných výborů, takže to bylo silné společné úsilí mnoha poslanců z Evropského parlamentu. A, jsme si vědomi velkého významu tohoto tématu, protože tento fond je zásadně důležitý pro snižování byrokratické zátěže, opětovné aktivace vnitřního trhu a také eh, kvůli podpoře malých a středních eh, podniků. Je to velice důležitý fond, který bude umožňovat navyšovat růst, zaměstnanost a bude se ubírat eh, podle všech těch apelů, správným směrem podle všech apelů, které vyslovil Evropský parlament ohledně možností růstu Eh, a také ohledně strukturálních fondů eh, v jednotlivých členských státech. A eh, také je zde zdůrazněna úloha Evropské centrální banky. Pozměňovací návrhy, jak už bylo uvedeno, se řídí v podstatě společnou linií. A proto si myslím, že tento fond bude připraven Eh, do června. Je tu celá řada možností, eh, jak ještě toto všechno eh, prodiskutovat. Nehledě na to, že nemáme moc času, ta diskuze, která je vedena, je velice kvalitní. Mnohé pozměňovací návrhy, které jsme obdrželi, myslím, že budou moci být začleněny. Eh, většinou se řídí společnou linií, jsou tam některé rozdílné eh, názory. Nicméně musíme tedy zachovat konzistentnost eh, legislativy, respektovat nařízení a Eh, na základě tedy tohoto všeho si myslíme, že by eh, mohlo dopadnout úspěšně eh, tato, tato zpráva. Důležité je zaměřit se na dopad tohoto fondu na horizont 2020 a chybělo nám tlumočení do Němčiny. A už se zdá, že Eh, tlumočení do Němčiny funguje, tak mohu pokračovat dál. Takže eh, zmiňoval jsem, že co se eh, financování týče, je tu určitá společná linie. Chceme co nejvíce minimalizovat dopad na horizont 2020 a na nástroj na propojení Evropy je zapotřebí, aby to byla určitá flexibilita pro tento fond, eh, aby zde byla tedy možnost záručního fondu, který bude eh, bezpodmínečný, eh, neodvolatelný, bude mít patřičné záruky. Nikdo nespochybňuje fondy, které už byly ustaveny Mohu případně mluvit francouzsky, pokud si to přejete, uvádí řečník. Um no je to tedy společná eh, cesta, jak vidíme, společný směr ohledně financování. Cílem je snížit dopad na horizont 2020 a na nástroj na propojení Evropy. Všichni tedy sdílíme tuto společnou linii, přejeme si flexibilitu, ale nechceme ohrozit důvěryhodnost celého plánu. Nikdo nespochybnil 16 milionů pro 16 tisíc milionů pro e, záruku. E, to musí být záruka, která bude bezpodmínečná e, a neodvolatelná nezrušitelná. Jak se zdá, neměli jsme tlumočení do Němčiny, ale prosím, nemluvte, uvádí předseda. Já jsem ještě neskončil, eh, pokračuje řečník. No, no, no, no, no, no, no. no. Ja. Also, äh, Eh, also die Übersetzung ist miserabel. Nezlobte se, to tlumočení je strašné, pořád se přerušuje, vůbec to neplyne a eh, pokud by eh, tlumočníci měli ten dojem, že my tady neustále jen žvaníme, tak se nezlobte, ale náš problém to skutečně není. sorry, I'm not the condition. Nezlobte se, eh, já eh, nejsem schopen hodnotit kvalitu německého tlumočení. Já jsem pouze slyšel, že tlumočení bylo k dispozici. Pokud necháme tlumočníky v klidu pracovat, myslím si, že bude všechno v pořádku. Prosím, kolego, pokračujte. Tak já tedy budu pokračovat portugalsky. Říkali jsem, že si přejeme, aby ten plán byl důvěryhodný, to je nutná podmínka úspěchu. Přejeme si, aby byl maximálně důvěryhodný tento fond a proto jsme říkali, že ta záruka nesmí být ničím podmíněná, musí být nezrušitelná a nikdo nespochybňuje záruční fond těch 16 000 milionů eur a kromě toho Chceme minimalizovat eh, dopad na horizont 2020 a následně na propojení Evropy. Kromě těchto návrhů, které už jsme předložili, eh, se ubíráme v tom směru, eh, že se musíme vrátit k těm liním, kterými už jsme se řídili v minulosti. Ehm, chceme silný kompromis s radou a komisí v tom smyslu, že při eh, revizi plánu v roce 2017, až tedy k této revizi dojde, při tomto přeskumu se budeme snažit najít kompromisní řešení, tak, aby to byl silný kompromis, který zajistí, eh, že ten program a ty linie, eh, které byly nastaveny při vybudování fondu, budou opětovně zváženy tedy při tom přeskumu v roce 2017 a v roce 2017 eh, budou tedy tyto linie eh, přeskoumány. Pak je tu ještě další návrh. Eh, v prvních letech nebude docházet ke ztrátám. To znamená, že těch 8 miliard eh, bude představovat širší prostor a ten záruční fond, jak jsme říkali, musí být eh, umožněný i do dalšího víceletého rámcového programu tak, abychom v následujících letech takto mohli postupovat a mohli se řídit cílem zaměřeným na to, že se nebude snižovat horizont 2020, ani se nebude eh, snižovat eh, eh, nástroj na propojení Evropy. Co se týče výběru projektů, složení řídicího orgánu a podobně, tak už jsme přednesli určité návrhy a to proto, aby vznikla nezávislost, aby zde nedocházelo k politickým interferencím. Proto žádáme určité změny, aby ten řídící orgán eh, nebyl politizován eh, ze strany členských eh, států. Pak je tu otázka aktů v přenesené pravomoci. Nemělo by po každé eh, jednání eh, o aktech přenesené eh, pravomoci způsobit diskuze o důvěryhodnosti fondu. Ohledně volby projektů musí být jednoduché, snadné vybrat tyto projekty. Pokud budeme mít příliš mnoho kritérií, ohledně kritérií zaměstnanosti, kvality projektu, a, a tak dále, tak si vybereme bohužel projekty, které budou sice důležité, ale musíme hlavně zvažovat eh, mě, eh, kritérium eh, přidané hodnoty a tyto projekty musí být technicky a provozně schůdné. Tento fond tedy musí být důvěryhodný, měl by být připravený v červnu a to znamená, že bychom mohli ve víceletém finančním rámci eh, toto již eh, takto zvažovat. Děkuji ještě jednou všem spolupracovníkům, kolegům, eh, stínovým zpravodajům, zejména si poděkovat kolegovi Bulmanovi, který skutečně v usilovně pracoval a odvedl velký kus práce. Děkuji vám, pane Fernandesi. Nyní má slovo Udo Bulman. Verehrte Vážení eh, páni předsedové, naší společné schůze výboru, vážení kolegové, vážené kolegyně. Jose Manuel má pravdu, když eh, počítá po dvou tisících, protože zpravodaj a ostatní kolegové z výboru k tomu také patří, tedy když říká, že bylo předáno více než 2000 pozměňovacích návrhů. My to považujeme za znak zájmu. Je to angažmá kolegů. Ehm, otázka, stojí to za to? Ano, je to příspěvek demokratické kultuře, eh, je to otázka naší politické vůle zde v parlamentu, že kolegové se takto podílejí na naší aktivitě a tím pádem je vyvíjen i poměrně veliký tlak. Ten tlak je jednak na dobrou kvalitu a jednak na dodržení lhůty, o čemž již hovořil i Jose Manuel. Dovolte mi napřed jednu poznámku. My eh, ty cíle splníme efektivně a správně, pouze pakliže si zachováme ten správný duch kompromisu, tak jak jej máme do posud. Ten musí být patrný v naší další práci nad rámec frakcí, nad rámec výboru a já bych za to dosavadní eh, prostředí spolupráce chtěl poděkovat. Je to samozřejmě spousta práce pro nás, ale i pro naše kolegy, tedy eh, jednak poslance, jednak administrátory, jednak různé asistenty a to i pro ty, které třeba nepotkáváme každý den. To platí samozřejmě pro překladatele, ale i zde pro tlumočníky v sále. Chápu, že na nás všechny je vyvíjen veliký tlak a chtěl bych všem v kabinách poděkovat za dobrou práci. Eh, vím, že ani kolega Langen to nevidí jinak, takže Prosím, eh, pojďme se podívat přímo na, eh, abych tak řekl, jádro pudla. A pokusme se probrat ty argumenty strukturálně, strukturně. Jedno důležité téma, o kterém se budeme muset bavit, je způsob, jakým budou probíhat jednání mezi komisí a EIB. Co se týká pozměňovacích návrhů kolegů, mám pocit, že ta linie, kterou nastavili zpravodajové, se v podstatě podporuje. Samozřejmě má to různé odstíny, že ano. Jsou zde kolegové, kteří jsou ambicioznější, kteří říkají, že EFSI má mm, být samostatným právnickým subjektem. Já to považuji za poměrně zajímavý návrh, protože je, myslím, orientovaný na budoucnost a tím bychom do budoucna mohli mnoho získat. Já nevím, jestli to bude možné vzhledem k nedostatku času zajistit už teď, ale rozhodně si to pak zaslouží diskusy, kterou budeme moci vésti v kruhu stínových zpravodajů. Je to, myslím, velice důležitý návrh eh, přišel z řad EPP a myslím si, že bude mít poměrně širokou podporu. Hovoří se také o tom, že bychom vytvořili síť spojených bank a různých prostředníků, kteří by pracovali s touto zárukou tak, abychom v podstatě eh, ty zásadní subjekty, které zde budou hrát důležitou roli, udrželi velmi těsně u sebe. A to je další návrh, který bude mít velkou podporu. Další okruh témat je ta otázka, jakým způsobem zajistíme dostatečný objem peněz pro ten fond. Považuji za správné, že se vyjadřuje politování nad tím, že dosud členské státy nebyly ochotny nebo schopny nebo co já vím do tohoto fondu investovat společně. I mě to mrzí. E, nemám problém s tím, když je ve zprávě k tomuto opět vyzveme, nicméně musíme zároveň také přivítat, že celá řada z nich, z členských států tady, už dnes zajistili že prostřednictvím národních bank e, a různých platform budou činné na té aktivní, aktivitové rovině. Takže e, to je, myslím, dobrý důkaz spolupráce mezi e, stanovovateli pravidel na evropské úrovni, mezi EFSI a orgánem EFSI, tady mezi tou konstrukcí EFSI na jedné straně a mezi tou národní a regionální úrovní a mezi prostředky, které tam jsou k dispozici na straně druhé. Opět i zde e, cítím velký konsenzus v rámci jednotlivých těch návrhů, to jsou hlavně návrhy od liberálů, Myslím si, že ale také správně upozorňovat na to, a tom mluví Ramon, že nesmíme zapomínat na regiony. I regiony hrají velkou, velmi důležitou roli, pokud jde o nalezení rozumného a proveditelného řešení i pro ty fondy střední kategorie, i co se týká ochrany investic. A jsem přesvědčen, že i pro toto najdeme široký konsenzus. No a tím se dostávám k otázce, jak bude vypadat architektura tohoto nového konstruktu, toho té, té řídící rady a toho investičního výboru, té investiční komise. Eh, představy se zde různí eh, co do toho, jakým způsobem to budeme dále rozvíjet. Máme příspěvky od EPP a od SAD a od Zelených a od GUE kteří v podstatě eh, říkají, že ta, ten řídící výbor musí být posílen, eh, to chtějí konec konců i FDD a i na některé návrhy eh, kolegů z ECR. Na druhou stranu ale někteří chtějí tu, tuto řídící radu z té architektury vyjmout, jak si ji od ní oddělit a nebo ji úplně škrtnout, protože tvrdí, že už podobné řídící struktury máme i jinde. Což je něco, co mm, musíme také prodiskutovat. Ono nejde mít obojí zároveň. Nejde ten řídící výbor jednak posílit, ale zároveň ho vyškrtnout, že ano. To zkrátka nepůjde a bude to vyžadovat další diskusy. Já si myslím, že se tomu řídícímu výboru nebudeme moci vyhnout, protože to budou přesně tito lidé, kteří ve finále ponesou politickou zodpovědnost, kterou na ně převedeme my a budou ji muset provést, nějakým způsobem provést. Ehm, i v rámci programu Evropské investiční banky. Někteří kolegové eh, hodně často hovořili také o tom, jakým způsobem bude vypadat ten fond pro třetí strany, jakým způsobem se bude rozvíjet, kdo do toho bude muset přispívat, kdo do toho může přispívat, kdo u toho bude mít spolurozhodovací právo, co se týká investiční činnosti tohoto fondu, nastavení investic a portfolia investic eh, tohoto fondu. Mnoho kolegů vyjádřilo pochybnosti o tom, že eh, vlastně tím, že do toho vstoupí i soukromý kapitál, a to i kapitál, soukromý kapitál generovaný mimo EU, mohlo by to znamenat změnu charakteru tohoto fondu. E, a zde pak máme několik velice kvalitních návrhů, které nám jsou velmi blízké a které chtějí jaksi oddělit ty, kteří říkají, ano, dáme vám peníze, ale nesmíte je používat Eh, tak, jak vám řekli vaši političtí, vaši političtí směrovatele tohoto fondu. A to je, myslím, poměrně zajímavé řešení, které eh, bude jistě v tom výsledném textu i řádně zastoupeno. Co se týká té investiční komise, eh, zde se představy různí o tom, jak má být složená a tak dále. Kolegové, někteří kolegové říkají, že by to měla být komise nezávislá, říká to mimo jiné paní Gressle, která předložila pozměňovací návrh eh, v tom smyslu, že to musí být navázáno na veřejný zájem a zdůrazňuje pak také to, že potřebujeme právní základ pro tuto komisi, což je jasné, to je eh, oprávněný požadavek, musíme vědět, co ten fond má vlastně dělat. Jiní kolegové z EPP upozorňují a i, z, e z SAD upozorňují na to, že Eh, zde musí být zastoupeny co nejširší obla, eh, eh, jaksi oblasti v tom tělesu odborníků, kteří tam budou sedět v té komisi, i to je oprávněné. Jakým způsobem ta investiční komise bude ustavena, konkrétně jakým způsobem budou jmenováni ředitel a jeho zástupce. I k tomuto se, za, se názory zatím různí, ale tendenčně v podstatě parlament říká, že to, že v tom rozhodovacím procesu musí být zúčastněn i Evropský parlament a musí být zúčastněn i v otázkách určování těch pokynů pro investiční programy, i v otázkách personálních. Takže Evropský parlament i nadále má hrát důležitou roli při zajištění eh, poskytování prostředků z evropského rozpočtu. Samozřejmě, jakým způsobem to technicky bude fungovat, se může ještě, ještě vyjasnit, to je ještě otevřené. A e, to samé pak platí i pro otázku, jakým způsobem bude tento fond pak řízen dál do budoucna. Zda ten fond bude mít nějakým, bude, bude e, mít nějakým přirozeným způsobem být ukončen, anebo zda má být pak dále rozvíjen. I k tomuto jsou um, různé názory. Nicméně v podstatě se shodujeme víceméně na tom, že po třech letech má proběhnout přeskum této celé věci a pokud bude vidět, že ten fond provádí dobrou práci, nesmí být ukončen, musí mít možnost nějakým způsobem na svou dosavadní práci navázat. To je z mé strany vše a děkuji za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vlastně oběma zpravodajům za jejich prezentace a teď začneme s tínovými zpravodaji jako první pan Karas. Děkuji, pánové předsedové. Nemyslím si, že každý stínový zpravodaj teď musí hned začít opakovat všechno, co už tady zaznělo. Rozhodující je, abychom se někam posunuli a abychom si stanovili, v kterých oblastech je tu zprávu potřeba zlepšit a v kterých oblastech se shodujeme na jejím obsahu. Já tu zprávu celkově vzato podporuji. Oba zpravodajové ve svých příspěvcích poskytli poměrně dobrou analýzu. Máme zde dobrý základ. Dovolte mi tři poznámky. Za prvé, v celé řadě novin si můžete přečíst, že počet pozměňovacích návrhů se na veřejnosti interpretuje tak, že parlament ten garanční fond chce zablokovat nebo ho zdržet. Já bych rád zcela jasně řekl, že když se podívám na celý ten návrh zprávy a návrhy těch pozměňovacích návrhů, budí to ve mně dojem, že velká většina tohoto parlamentu naopak tento fond chce a chce dodržet ten časový harmonogram a chce zajistit zlepšení této zprávy. A to tedy ve třech oblastech, odkud ty peníze budou, v oblasti nakládání s těmi penězi, jejich zprávy a v oblasti možností a schopností práce, aby to nebyl zkrátka jenom takový nějaký záruční fond EP+, ale aby to byl skutečně evropský investiční fond, který bude orientován na budoucnost, na růst a tvorbu pracovních míst. A bude to takový fond, který se má stát globálním hráčem na poli investic. Takový je náš cíl. No a na základě něj se pak odvíjí nějaký demokratický proces Rád bych na tomto místě také rád řekl, že pozměňovací návrhy, které ohrožují ten fond a ohrožují tento náš cíl, nedostanou náši podporu. Dále, pozměňovací návrhy z mé frakce, eh, v mé frakci budou hodnoceny podle dvou principů. Jednak bude garantováno, že ty peníze budou dány do toho fondu bezpodmínečně a bez nějakých nároků na vracení. Ano nebo ne? A co myslím tím bezpodmínečným a nenávratným? No, zkrátka, pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, nemáme jistotu investic. A to ohrožuje tu nutnou účast soukromých investorů. Tento garanční fond a jeho cíle musí zajistit synergii veřejných investic, různých ad hoc investic i soukromých investic. A ten druhý základní princip je, že eh, eh, jakákoliv rozhodnutí musí být nezávislá a nesmí docházet k žádnému politickému lobování nebo handlování. Protože jinak opět soukromí investoři a soukromé projekty nebudou tento fond využívat ono si to neodporuje míti nezávislá rozhodnutí s parlamentní účastí. To není paradox. Spravodajové eh, nijak nenavrhují eh, zasahovat do těch projektů, nemáme žádné návrhy, eh, které by ohrožovaly řízení tohoto fondu, byť poskytujeme peníze z evropského rozpočtu a tím pádem si můžeme říci, že e, struktura řízení v rámci aktu v přenesené pravomoci není v protikladu vůči nezávislosti rozhodování tohoto fondu. A tím se dostávám k třetí oblasti. A to je ta oblast toho řízení, té zprávy. E, zasahuje to však e, také svým způsobem do té oblasti těch zúčastněných bank a průmyslových platform a do oblasti rozpočtu. Zde je potřeba dále jednat eh, na základě prvních návrhů a analýzy Udo Bulmana. Bude potřeba dosáhnout společných kompromisů, pracovat na společných cílech a já bych rád poprosil všechny, aby na toto pamatovali a aby spolupracovali. A na spolupráci s nimi se těším. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji. A nyní Eder Gutěr Zabal za SAD. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat, co říkali předřečníci. Už jsme velmi často o tom mluvili, souhlasíme o základní orientaci, ale možná bychom mohli vyslat určitý signál veřejnosti. Pan Karas e, říká, a já jsem také četl některé interpretace, podle níž by parlament chtěl fond zablokovat a neumožnil postup vpřed. Nevím, odkud to přichází. My jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů a těch téměř 2000 pozměňovacích návrhů. Parlament má velký zájem o to, aby fond postupoval ku předu. Rozpočtový výbor a další instance se tím zabývají a je možno řadu věcí zlepšit. Je možno zlepšit efektivnost fondu a jeho dopad v oblasti adicionality. A to bude mít potom dopad také na evropský rozpočet. A v rozpočtovém výboru jsme obhajovali za socialisty určitou linii. A naše snaha byla zmírnit dopad záručního fondu na rozpočet. A zejména na programy důležité, jako je Horizont 2020 a další nástroje. Takže jsme předložili pozměňovací návrhy s naším stínovým zpravodajem za socialistickou skupinu a my chceme ten dopad zmírnit, aniž bychom samozřejmě ohrozili investiční plán a záruku, kterou poskytuje Evropská unie. Vše, co děláme, směřuje ke zlepšení fondu nechceme spochybnit tento záměr, protože fond musí fungovat a my si myslíme, že může být pozitivní pro Evropskou unii. Existují dvě hlavní položky v rozpočtu, které hájíme za socialisty. Za prvé, nezdá se nám ani dobré, ani nutné, abychom dopředu vlastně říkali, odkud vezmeme prostředky pro ten záruční fond. Bylo by logičtější postupovat rok po roku a zjišťovat, jaké jsou potřeby v jednotlivých programech. A jakmile budeme mít okamžitý přehled o rozpočtu, tak potom bude jasné, kde je možné vzít prostředky. A jak budeme moci minimalizovat dopad na rozpočet. Jeden příklad za všechny, který ukazuje, jak postupovat. V roce 2015 máme štěstí a program ITER nepotřebuje 400 90 milionů euro. Můžeme ty prostředky využít a vložit je do záručního fondu. Kdybychom to schválili před čtyřmi měsíci, tak bychom ani nevěděli, že prostředky z ITERu jsou k dispozici a hledali bychom jinde. A to může proběhnout každý rok. My tedy říkáme, vytvoříme záruční fond a po jednotlivých rozpočtech budeme hledat pro něj prostředky. A to je zcela jasné. Další věc bychom chtěli obhajovat. Pro nás není nezbytné mít hned ten bezpečnostní polštář 2 miliardy euro. Samozřejmě je to pozitivní mít tuto rozpočtovou položku a mít něco odloženo, abychom věděli, že v případě potřeby prostředky nalezneme, ale je to příliš velká částka 8 miliard euro. záruční fond 16 miliard, 8 miliard bude odloženo, 4 miliardy budeme přímo zaručovat, takže celkem je potřeba poskytnout 16 miliard. A evropský rozpočet nabízí mnohem větší záruky pro jednotlivé investiční banky a pro další instance. A máme tam 8 nebo 10 procent, které jsou zablokovány. 60 miliard bylo vyhraženo pro bezpečnostní záruky a ta záruka přesto existuje a nebylo v rozpočtu vůbec nic uvolněno na tyto účely. Takže pokud eh, budeme snižovat prostředky z tohoto fondu, tak to usnadní fungování evropského rozpočtu. A stejně, když bude potřeba, tak máme povinnost nalézt prostředky tam, kde jsou. To jsou dvě sdělení které vysílá socialistická skupina. Pan Lunes. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už kolegové zmínili, nebudu opakovat to, co už zaznělo. A také už jsem něco řekl v předchozích zasedáních. Chci se zmínit o třech věcích, aby bylo jasné, jaká má stanoviska EKR především. Chceme, aby zde byly dočasné fondy a to se budeme snažit jasně naspecifikovat v textu, proto jsme předložili pozměňovací návrhy. Za druhé, jak o tom hovořili kolegové, musíme si uvědomovat, že fond nemůže být, eh, nesmí být politizován. Ale když se podívám na pozměňovací návrhy od kolegů, myslím si, že tu jsou určité dobré věci v těch jejich pozměňovacích návrzích. Ta nepolitizace pro nás jako EKR znamená kontrolu státní pomoci. E, to nám velice leží na srdci. Za druhé, struktura řízení. Ano, my bychom si nepřáli mít už ten řídící orgán, ale na druhé straně si přejeme posílený investiční výbor eh, o eh, nezávislé experty. A tuto logiku najdete také v mnoha pozměňovacích návrzích od našich kolegů. Když se podívám na 837, například Kora Freheisen, tam se hovoří o investičním výboru, který pracuje zcela nezávisle. 838 Wolkenwald, například nezávislá selekce programů. Takže tyto myšlenky zde jsou z mnoha různých politických skupin a ubírají se s jiným směrem. Takže dočasný program, bez politizace a jde nám o to, abychom měli přidanou hospodářskou hodnotu. Pokud chceme, aby soukromníci investovali do takovýchto programů, musí to pro ně být zajímavé. Ale vidím tu řadu pozměňovacích návrhů, například EPP, pana Hekmarka, který hovoří o obchodně schůdných projektech, pan Balc, o schůdných, eh, životaschopných eh, projektech z ekonomického pohledu také SAD, hovoří o života schopných projektech, to je pane Gualtieri váš pozměňovací návrh. E, nemůžeme e, najít tuto podporu e, bez záruky finanční, to je váš pozměňovací návrh 3. 315. Takže myslím, že můžeme najít kompromisy, ale musí nám být všem jasné, že politizace je klíčovým faktorem. Nesmí dojít k jakékoliv politizaci. A na závěr, a tím opravdu už uzavřu svůj projev, pokaždé by se mělo opakovat, když se hovoří o FC, že by to neměla být eh, alternativa ke strukturálním reformám v členských státech. To je důležité. To musíme zdůrazňovat při všech příležitostech. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Rasi. Ano, mé pozměňovací návrhy zdůrazňují potřebu adicionality, eh, dodatečnosti. Ono to není úplně to samé, ale jsem rád, že vám to připadá přesvědčivé jako další. pane Schwartz. Uh, Děkuji, pane předsedo. Začnu několika poznámkami. Myslím, že to, že to program postavený na imaginaci a, a aniž by jedno euro bylo vyplaceno, jsme, se nám podařilo obrav, obnovit důvěru v ekonomiku a my podpoříme stanovisko rady v hrubých rysech. Jako kolegové uvedli, FC by neměl ohrozit víceletý finanční rámec. A tady chci poznamenat, že se kolegové se budou uchylovat k tomuto ústupovému stanovisku. Ale samozřejmě vše tkví v detailech a je třeba věci doladit. A pozměňovací návrhy, návrhy k tomu samozřejmě přispějí. A také chci zde uvést, že pokud jde o obnovení ekonomiky EU, to je vlastně stolička, která stojí na třech nohách. EFC a eh, kvantitativní ulovolňování bude přispívat k tvorbě pracovních míst, ale účinky budou omezené, pokud členské státy se nepustí do příslušných programů ekonomických reform u sebe. Pozměňovací návrhy, které jsme předložili, vyjasňují řadu prvků v návrhu. V první řadě, eh, když víme o nevyhnutelném riziku, mám vážné obavy o pokud je o zdroje záručního fondu. A spolu s dalšími kolegy bych uvedl Horizon 2020. Vidím, že je tu celá řada kvalitních pozměňovacích návrhů od kolegů. Já je doporučuji společným výborům a myslím, že bychom to měli podrobně projednat. Za druhé, myslím, že ta metodika e, distribuční sítě by měla být lépe pochopena. A konečně, podobně jako jiní, zdůrazňuji, že členové parlamentu nebudou mít eh, přístup k rozdělování investic a nemělo by to být spolitizováno a bylo by úplně správné, aby parlament měl sporu eh, rozhodující orgán, který bude vystaven riziku. Měli bychom mít úlohu při kontrole eh, výsledku a také, abychom mohli kontrolovat komisi a EIB, pokud je o výsledky fondu. Děkuji. Děkuji. Nyní za Alde pan Tremosa. Grazie, prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, jenom dvouminutový projev budu mít, protože všichni jsme napsali naše pozměňovací návrhy. Chci připomenout tři velké myšlenky. Jako liberální politická skupina, která které velice na tom záleží a já jsem ze Středomoří, tak eh, my si stanovíme určité priority. A myslím, že všichni bychom se měli shodnout eh, v našem názoru, že priorita by měla být poskytována přes hraničním projektům, kde se snažíme prezentovat eh, investiční plán. Těmto projektům se musíme věnovat tak, abychom eh, mobilizovali soukromé investice. A proto musíme předložit na stůl evropskou přidanou hodnotu. Ty projekty musí mít nějakou evropskou přidanou hodnotu. To znamená, že ten projekt musí vytvořit ekonomickou a sociální návratnost, co se týče růstu a pracovních míst. Myslím, že můžeme využít práci, kterou jsme vykonali za posledních pět let. Chtěl bych připomenout, že v minulých pěti letech Evropský parlament, komise a rada se shodly o e, projektu ten E a ten T. A evropské instituce, tedy komise, rada a parlament, analyzovala, diskutovala a konečně také jsme odhlasovali projekty s evropskou přidanou hodnotou v oblasti dopravy a energie, přeshraniční projekty, takže si myslím, že když si nepřipomeneme tu práci, kterou jsme vykonali za posledních pět let a nebudeme je stavět jako prioritu do investičních plánů, riskujeme, že v některých členských státech se bude všechno odehrávat jako doposud, eh, co se investic týče. To je tedy eh, můj názor, to je názor z ALDE. A když jsem hovořil s některými Eh, poslanci z EPP, taky také ty, ty říkali, že nesmíme dávat prioritu ničemu, nic tak to nemáme identifikovat. Ono by to bylo dobré, aby projekty byly eh, vybrány na základě eh, analýzy nákladů a přínosů. To je dobré pro některé státy, ale ne už tak pro některé jiné. A bylo tu mm, většinové hlasování pro eh, projekt Castor, španělský projekt, eh, a pro investiční banku evropskou. Nebylo tu dost transparentnosti a byly investovány prostředky bez transparentnosti. A nakonec ten projekt byl tedy eh, částečně realizován a zastaven, protože působil zemětřesení. A proto je tedy podle mne zapotřebí prioritizovat, identifikovat a prioritizovat přeshraniční projekty s evropskou přidanou hodnotou. Já vím, že se v tom opakuji, eh, ale je zapotřebí, aby to eh, politická skupina vyřkla. Eh, děkuji zpravodajům za vynikající odvedenou práci. Myslím, že můžeme dát dohromady dobrý text a můžeme reagovat na potřeby lidí, kteří si přejí více Evropy což znamená, že by to měla být lepší Evropa. Děkuji. Děkuji. Předám slovo Jean Martvejmu. Merci, Robert. Děkuji, Roberto. Pan Torvald, myslím, že není přítomen. A slovo má paní Miriada. Mám několik eh, poznámek za GUNGL. Chci poděkovat s Pradojem, odvedli skvělou práci a je tu ještě hodně práce před námi. A jako ostatní řečníci nebudu probírat vše, co již zaznělo. Jsem znepokojena dopadem na rozpočet, jsem z rozpočtového výboru a měli bychom podpořit ty pozměňovací návrhy, které mají vztah k malým a středním podnikům, družstvům, sociálním podnikům. A v tomto směru by neměly být tyto podniky odkázány do druhé role a neměly by dostávat pouze drobky ze stolu. Investice by měly být směřovány do těch oblastí, kam patří. Pokud jde o výzkum a inovace, vidíme, že výzkum a inovace bude vůdčí silou pro ekonomické oživení a vzhledem k tomu, že máme nedostatek prostředků v horizontu 2020, mělo by to být řešeno, až se bude provádět EFSI. Takže v zásadě je třeba, aby šlo o inteligentní investice v duchu transparentnosti a odpovědnosti a veškeré pozměňovací návrhy, které takto působí, by měly být podpořeny. Potřebujeme také dostupnost a je třeba také zajistit rovnost v přístupu. Všechny regiony, které nejsou zahrnuty, by měly být zahrnuty a aby ta disparita nebyla tak široká, jak v dosavadní době je. Veškeré pozměnce návrhy, které podporují toto a které chtějí řešit nedostatky, pokud jde o sociálně progresivní oživení, by měly být podpořeny. Děkuji vám. Děkuji. Pan Domasi tu není. Pan Vali. Pan Domasi tu není. Je tu? Slovo má pan Maragal. Ah, pan Lambert, my jsme dva. Rozpočet je kon. Takže vy zastupujete pana Eghauta. Takže máte slovo. Máte slovo, pane. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit anglicky a nebudu zde opakovat, že skutečně, že jsme se shodli tím, že třeba podpořit investice a panu Lonesovi investovat eh, umožňuje strukturální reformy a asi nezdílíme vaše názory, jaké strukturální reformy potřebujeme, ale skutečně potřebujeme investice, abychom umožnili strukturální reformy v Evropě. Takže toto je skutečně svázáno. A nyní pokud jde o mechanismus tohoto plánu, samozřejmě míra toho pakového efektu je optimistická, řekněme to takto, a také si myslíme, že celkový rozsah programu je příliš malý, ale soustředím se na klíčové body poznacích návrhů. Za prvé, myslíme si, že bychom skutečně se měli zaměřit na investice ne v politickém slova smyslu, ale vzít v úvahu skutečnou ekonomickou přidanou hodnotu. A v tomto smyslu bychom si přáli skutečně směřovat investice pro strategické cíle Evropy 2020, protože to přinese návratnost společenskou, ekonomickou i politickou a ten plán by měl být takto orientován. A opět, měli bychom cílit na investice, kde ekonomicky jsou vlastně nejrozumější vlastně nepřidávat investice tam, kde je investic dostatek, ale tam směřovat investice, kde investice scházejí. A to je smysl pozměňovacího návrhu 74. Také se zaměřujeme na malé a střední podniky. Prozatím velké podniky mají přístup k úvěrům a ke kapitálovým trhům. A malé a střední podniky potřebují podporu a souhlasím s paní Riadou, sociální podniky by měly z toho také těžit. Chtěli bychom zabránit tomu, aby FC investovalo do technologií minulosti. Energetika, uhlí a jádro patří do minulosti, měli bychom se zaměřit na budoucnost. A opět zde souhlasím s tím, co říkal pan Ashworth. Nechceme, aby zákonodárci tohleto řídili v detailech. Nechceme nikomu dávat biankošek. A cílem by mělo být zakotvit do nařízení EFSI spoluzákonodárcem a detailní pravidla pro řízení nechat v aktech přenesené pravomoci. A ty jsou předmětem kontroly oběma spoluzákonodárci. A v tomto smyslu také si myslíme, že parlament, a proto překládáme pozměnci návrhy, parlament by měl mít přístup k informacím a také co se týče strategické orientace a řízení fondu. A zase nechceme nikomu dávat biankošek. Zajistit, že budeme dostávat pravidelné zprávy od těch, kdo vedou EFSI, tak, aby mohli provázat své kroky s očekávaným dopadem a bude možné změřit vlastně rozpětí mezi plánem a dosaženými výsledky a máme určité pochybnosti o reálnosti některých eh, předpokladů plánu. Chtěli bychom zajistit, že investiční výbor EFSI bude mít plnou odpovědnost za zachování řádného fungování fondu a zaručí, že za záruky půjdou přes prostředníky a řídící výbor investičního výbora by měl být vybrán podle těchto pravidel. A pokud jde o pozměnce návrhu, chtěl bych eh, chtěl zmínit některé věci a Ernest také řekne, odkud přijdou ty prostředky. Jsme znepokojeni tím, že v současnosti, pokud jde o Evro- prostředky Evropské komise a evropský rozpočet, bereme peníze z těch částí rozpočtu, které jsou již zaměřené na investice. A CEF a Horizont jsou investiční programy. Takže bychom lépe pochopili, kdyby prostředky byly čerpány z jiných částí rozpočtu, anebo ve skutečnosti z, z, z flexibilit a marží v rozpočtu, spíše než čerpat prostředky z investičních programů, které již běží a existují. A e, tady bychom ty prostředky spíše navýšili, ale to je jiná diskuse. Také podporujeme požadavek, aby toto to, to bylo podepsáno EIB a komisí a schváleno delegovaným aktem, tak, abychom zajistili kontrolu zákonodárci. A ob, další oblast obav, viděli jsme, jak Sovětský svaz a Čína fungovaly, anebo do jisté míry ještě fungují. Centralizované řízení není vždy optimálním postupem a proto si myslíme, že decentralizace systému je velmi důležitá a lidé v terénu, místní subjekty, místní zpráva, regionální zpráva, regionální vlády a regionální aktéři mohou zajistit, že tyto projekty dosáhnou ekonomických výsledků. A pokud jde o investiční výbor, myslíme si, že pouze finančníky mít v tomto výboru není správné to se netýká financí, ale přidané hodnoty pro naše společnosti. Ekonomická přidaná hodnota, společenská přidaná hodnota a environmentální přidaná hodnota. Proto si přejeme, aby investiční výbor odrážel toto. Konečně, a to je velká obava z naší strany, tak, jak je to strukturováno v současnosti, máme vážné obavy, že země a oblasti, které potřebují investiční plán nejvíce, nakonec z něj nebudou mít užitek, zejména z hlediska pravidel pro spolufinancování. Jsme trošku znepokojeni, že pravidla pro pakt růstu a stability, tak jak jsou dnes eh, eh, sestaveny, omezují počet členských států, které potřebují tyto projekty pro spolufinancování. Takže bychom to měli navázat na flexibilitu a bychom nepřidávali investice tam, kde jich je již dost, a ne tam, kde, jich, kde jsou potřeba. Děkuji. Děkuji, děkuji pan Maragal. Yes, thank you, President. Děkuji vám, pane předsedo. Abychom dále pokračovali v té myšlence, kterou uvedl Filip Lambert a výborně ji vysvětlil, myslím, že je to ve skutečnosti problém s důvěryhodností. A to už bylo řečeno, je zpravodaj. My bychom měli poskytnout maximální důvěryhodnost těmto projektům, které eh, mají být vybrány s vysokou rizikovostí. A proto náš pozměňovací návrh se zaměřuje na to, abychom věděli, jaké projekty chceme financovat tímto způsobem. Nejde to jen o tu možnou, to možný finanční příspěvek a návratnost, ale aby především jsme tímto přispěli k udržitelnější Evropě. Takže to musí být jasná kritéria k této selekci projektu. Například máme emise CO2 obnovitelné energie, dodatečné vzdělávání, školení. A pak je tu ještě otázka toho, jak se zaměřit na regiony, které mají nižší výkonnost a e, které potřebují více větší e, pomoc. E, musí to být jasná adicionalita Potřebuje také jasnou genderovou politiku a vzát v úvahu genderové aspekty. Evropská a Azijská rozvojové, rozvojová banka v tomto má jasnou politiku a e, my bychom též měli mít v tomto jasná kritéria. Podívejme se na rozpočet. Odkud ty peníze vzejdou? Z rozpočtové stránky bychom si měli co možná nejvíce uchovat to, co je pro eh, eh, Horizon 2020 a propojenost, eh, jak už to tam hovořila paní Gardia Zabal. A také bychom mohli v tom do tohoto zašlenit každoroční přebytky do tohoto rozpočtu. To by bylo velice důležité. Také je zapotřebí, abychom uvažovali o převedení prostředků, například když Můžeme použít prostředky, eh, které jsou pro ITER, a nebo můžeme použít převedení například eh, eh, prostředky ze, ze společné zemědělské politiky tím, že tam budou zavedeny určité stropy využitelnosti prostředků, anebo po, závazky pro politiku soudržnosti z bývalého výsledného finančního rámce. Takže Eh, je to poměrně složitá záležitost z rozpočtového pohledu, ale eh, jistě by bylo možné využít i eh, rezervu pro nečekané případy. Důležité je tedy, abychom se řídili pravidlem každoročního rozpočtu. Důležité je, abychom poskytovali nejen asistenci, ale e, spolupráci s různými hráči regionálními. Už to jsou určitá partnerství, která by se dala využít i pro projekty spojené s FC. Co se týče Evropského parlamentu, bylo by dobré mít určitý dohled a měli bychom zvažovat, jak bude přesně vypadat úloha e, výkonného ředitele a jeho e, náměstka musíme postupovat multidisciplinárně a e, patřičně brát v úvahu jednotlivé e, rozpočtové aspekty. Už budu končit, pane předsedo. Komise na počátku prohlásila, pokud chceme soukromé finanční prostředky, aby byly užitečně použity v tomto, tak nežádejte podmíněnost a já si ale myslím naopak, že Evropský parlament by měl vytvořit rámec, mechanismus pro to, aby soukromé peníze ve svém vlastním zájmu poskytovaly takto asistenci při víceletém a dlouhodobém růstu a při vyrovnávání eh, disparity mezi jednotlivými eh, regiony, ať už to jsou sociální aspekty, nezaměstnanost či cokoliv jiného. Děkuji, děkuji vám. Pan Valista, myslím, není. Pan Zany, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Budu se snažit být stručný a zmíním se jen o důležitých bodech, protože kolegové už přednesli velice vyčerpávající analýzy. Za prvé, řízení a zpráva. Já nejsem tak přesvědčený, že bychom měli vyloučit politické řízení tohoto fondu. Tento fond vznikl z politického rozhodnutí a musíme mít záruku, že investice budou plnit cíle, které si stanovila EU. EIB a Evropská komise v minulých letech podle mého negarantovaly respektování těchto cílů a některé projekty, které byly neúspěšné a byly takto financovány, to je například pro Castor, jak už říkali kolegové v Itálii, Například eh, je to eh, ten eh, přejezd u Mestre a ten také byl neúspěšný a takové situaci bychom se měli vyhnout. v tom řídícím orgánu bychom tedy měli mít z každého členského státu podle mne jednoho zástupce, abychom zajistili, že se budou plnit cíle růstu udržitelného že se bude plnit cíl zelené energie a podobně. Co se týče demokratické eh, zodpovědnosti, to je důležité jak pro řízení fondu, tak pro investice. Evropský parlament je jediná přímo volená instituce evropskými občany, proto potřebuje mít demokratickou kontrolu a musí mít slovo při schvalování v investičním výboru který bude hodnotit veškeré projekty předložené do tohoto fondu. Co se týče typů investic, my bychom chtěli nově vyvážit tu část fondu, která se bude věnovat infrastrukturám a tu, která se bude věnovat malým středním podnikům. My si přejeme, aby tento fond byl více věnován podpoře malých a středních podniků, těch skutečných eh, malých a středních podniků, které představují velkou část, téměř vě, absolutní většinu eh, ekonomiky. A zejména ty podniky, které se zabývají rozvojem, vývojem, protože eh, je důležité, aby se investovalo do růstu, vývoje, rozvoje. Tím se zajistí nejen eh, krátkodobý, ale i dlouhodobý a nejen ekonomický, ale i sociální eh, rozvoj. Co se týče investičních kritérií, jak už uvedli kolegové, myslím, že v tom se shodneme, je zapotřebí dát preferenci těm oblastem, které v krizovém období měli eh, vyšší eh, strop eh, v investicích. A musíme, abychom vyrovnali tu nevyváženost, tak musíme zaměřit tento fond do těch oblastí, které čelili větším potížím. A také musíme více spolupracovat s místními orgány, protože ty dobře znají a lépe znají tamní realitu a ví, kde byl nedostatek investic oproti tomu, co bylo zapotřebí. E, a teď bych se chtěl zmínit o transparentnosti. To je, ta je důležitá zejména ve světle těch předešlých transparent, kritérií transparentnosti, tak jak byly uveřejněny. Takhle byla uveřejněna ta kritéria. E, ve mně zbuzuje trochu obavy, že kritéria zveřejněná EIB se zhoršují. Takže eh, doufám, že se nám podaří najít kompromis, který zajistí transparentnost ve výběru investic a cílů tohoto fondu. Poslední bod se týká krytí a záruky. Já stěží dokážu pochopit, jak cíl mít e, zaručenou záruku, určitou podporu, která zde bude bezpečná, proto abychom přitáhli ty soukromé investory prostřednictvím postupu, který bude postupovat rok od roku. To mi připadá, že nemůže úplně fungovat. Takže tato záruka by měla být jasně stanovená s tím, jaké fondy budou využity pro vytvoření takovéto záruky, aby ten proces byl celý zajištěn. Jinak totiž vytvoříme nejistotu z dvou pohledů. Za prvé, pohledu eh, fondů a záruky jako takové bude zde nejistota pro soukromé investory, protože ta záruka bude se nacházet tam, odkud se budou brát ty fondy, ty finanční prostředky. A pak tu může vzniknout ještě druhá nejistota a ta je rozpočtová. Pokaždé je totiž velice obtížné zjišťovat, odkud vezmeme ty peníze, které potřebujeme. A proto podle mne je zapotřebí mít i hned od počátku jistotu té záruky, jak bude financována, abychom mohli poskytnout jasnou, perspektivu budoucím investorům. A nyní přeji hodně úspěchů skutečně všem a všem politickým skupinám. Opravdu budeme potřebovat hodně štěstí, máme málo času, hodně práce, nebude to snadné. A budeme se snažit to vše dobře zpracovat. Děkuji. Ní jsme si vyslechli eh, všechny, včetně zpravodajů, stínové zpravodaje jsme si vyslechli, vedli jsme celou tuto rozpravu všech, kdo jste se chtěli eh, vyslovit a ještě paní Tomada. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našim zpravodajům a poskytnout jim veškerou politickou a morální podporu, protože vycházíme z dobrých základů. Chci se připojit k jistotě vyjádřené panem Karasem a paní Guardia Zabal, co se týče vůle parlamentu, dospět jak v termínu, který je po nás požadován, tak také se vší důvěryhodností, efektivitou a seriózností, kterou chceme poskytnout tomuto záměru. Je tu ještě několik bodů, které chceme projednat. Já bych zmínila tři pro zlepšení tohoto fondu. Za prvé, jako členka rozpočtového výboru jde o dopad tohoto plánu na rozpočet. Máme e, tu záruky vzem k fondu a k, e, k zaručním, zaručnímu fondu k rozpočtu Unie, to je skvělá záruka, nemělo by to být spochybněno. Tedy v tomto smyslu žádný problém není, ale pokud je o rozpočtovou položku, která byla zvolena, e, tak to je problémské. A když se podíváme na e, výhledy Evropské rady pro výzkum, tak by to skutečně vyvolalo vážné problémy pro výzkum u těch položek pro Horizon 2020 a na tu otázku musíme odpovědět. Pokud jde o rozpočtovou flexibilitu, tam by bylo možné optimálně e, věci rozdělit po jednotlivých ročních rozpočtech. A jak řekl pan Zany, pat, byl by to určitý prvek nejistoty pro investory, protože eh, pokud je zároční fond eh, pojištěn eh, fondem, rozpočtem Unie, tak potom je třeba rozhodovat a volit rozpočtové příležitosti, které dostáváme a které vlastně zjišťujeme každý rok. Já bych doporučovala nedotýkat se těch 16 miliard, jak říkal pan Fernandez, ze záručního fondu. Na druhé straně, volba 50% záruk z rozpočtu je, je také vlastně nahodilé. Stejně jako 3% eh, veřejných rozpočtů. Je to prostě určité číslo také bychom nemuseli mít 50% zaručení, ale 30, 40%, 25%, aniž by to něco změnilo. Existují mechanismy, které velmi dobře fungují. A třetí otázka, kondicionalita. Rozumím zpravodaji Fernandešovi, abychom nebrzdili nebo ohrožovali eh, a předběžně vylučovali určitou kategorii projektů neměli bychom zapomínat na naše prioritní cíle, zejména v oblasti zaměstnanosti. Je to taky tak trochu proto, a to je eufemismus, že vlastně existuje tento investiční plán. A aby tam nebyly tyto aspekty kondicionality, co se týče adicionality, tak s tím se stotožňuji. A já připomínám, že právě vlastně čerpat z položky 2020 a CEFu ohrožuje eh, skutečnost, že by to nemuselo být v duchu adicionality. A to, co je v článku 5 u, eh, u přidané hodnoty z hlediska společenské a životního prostředí. Pokud jde o místní investiční banky a jejich podíl, já jsem předložila pozměňovací návrhy nejen pokud jde o decentralizaci, ale je prokázáno, že právě regiony a místní investiční banky jsou nejblíže malým a středním podnikům. A je také prokázáno, že projekty malých a středních podniků jsou největší generátory pracovních míst. Takže i zde dochází ke, ke zdokonalení. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má pan Dopry. Eh, hovoří za sebe a zastupuje pana Nilse Torvalce, jakožto stínové zpravodaje v rozpočtovém výboru. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže zastupuji pana Torvalce, stínového zpravodaje Alde. Omlouvám se, že přicházím pozdě, měl jsem povinnosti. Eh, pane předsedo, první věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, investič, navržený investiční fond je novým nástrojem. A my si myslíme, že bychom eh, neměli u nového nástroje zařazovat veškeré tradiční prvky, které jsou součástí těch programů, které jsme zvyklí podporovat na evropské úrovni. To, co je nové, musí být posuzováno nově a neměli bychom znovu zavádět trvale ve všech ustanoveních, které eh, se předpokládají, prvky, které běží v programech, které jsou financovány jinde. Nový nástroj musí být pojednáván nově. Z toho čerpám závěr. Pokud je o kritéria, myslíme si, že kritéria, která mají sloužit výběru programu, jsou kritéria, která zaprvé musí splňovat kritérium adicionality. To není nástroj soudržnosti, to je fond pro in, strategické investice a musí financovat investice, které nejsou řešeny podle obvyklých mechanismů. Za druhé jde vysoce rizikové investice a vysoce rizikové investice tam nikdo nemůže v určité fázi předpokládat, jaké budou dopady na zaměstnanost když se někteří, když se někteří pouštěli do prvních výstupů, které vedly k internetu, kdyby se po nich chtělo, kolik to vyvolá pracovních míst, tak by nebyli schopni něco takového říci. A přesto je to mechanismus, který vlastně vyvolává největší zaměstnanost a nejvíc přispívá k růstu. Takže my žádáme, abychom vlastně nepožadovali kritéria, která nejsou v duchu se strategickými záměry fondu. I když, a s tím souhlasíme, tyto cíle musí konvergovat s obecnými cíly a prioritami sledovanými Evropskou unii jako takovou. Třetí věc. My si myslíme, že pokud chceme dát veškerou příležitost tomuto fondu, aby byl něco nového a poskytl věci, které zatím neexistují, je třeba, aby orgány tohoto fondu e, vlastně unikly veškerým politickým zásahům Někteří kolegové by chtěli zavést eh, zástupce členských států do řídícího výboru. Takže všichni by tam měli být jako hlídací psy a říkali by, já jsem svůj podíl nezískal, já jsem svůj díl neměl a eh, některé regiony, které hájím, nejsou dostatečně zohledněny. To, to je naprosto v rozporu s logikou vzniku tohoto fondu a účelu tohoto fondu. A ve jménu stejné zásady politického nezasahování jsme velmi rezervovaní, i když se to předpokládá v eh, dokumentu zpravodaje. A já zde vyzvihuji jejich práci. Pokud jde o modality zasahování Evropského parlamentu, pokud jde o jmenování expertů a odpovědných pracovníků. My nebudeme v parlamentním výboru posuzovat kvalitu expertů, kteří se budou vyjadřovat k investičním projektům. Podle jakých kritérií tak učiníme? Podle jejich eh, politické konformnosti, jejich minulosti, toho, co nám budou vyprávět, jejich úspěšnosti, podle čeho budeme schopni takové posouzení provést. Já si nedovedu představit, že bychom to uměli. Není to naše práce. Naše práce je zajistit konzistentnost nástroje a dbát toho, aby prostředky, které potřebuje pro řádné fungování, musí být eh, pohromadě. Takže mám velké rezervy, pokud jde o pozměňovací návrhy obou zpravodů, pokud jde zásahy naší instituce do výběru jednotlivých odpovědných eh, pracovníků a každopádně výběru expertů. To je nesmysl všech nesmyslů. Pokud jde o financování, Zásadní věc e, ve jménu všech potenciálních investorů je mechanismus, jak budeme ten, není ten mechanismus, jak budeme naplňovat fond, ale záruka, že záruční fond bude naplněn. A tady jsou důležitá dvě kritéria, kromě toho, co musí být e, dodáno EIB. E Globálně ta záruka by měla být 16 miliard a 8 miliard bude rozpočtově zaručeno. Já vím, že někdo má výhrady v tomto směru, to není náš případ. Myslím si, že 8 miliard je správná částka. Pokud jde o prostředky eh, naplnění této záruky, já se připojuji ke všem a myslím, že to byl široký konsenzus, že vyloučené tak učinit, eh, jak chtěla komise, tak, že by se čerpalo v eh, Connecting Facility a v horizontu 2020. Eh, naší vůči linii by mělo být, že každý rok budeme dbát na to, abychom udělali všechno pro to, aby fond byl naplněn, ale učiníme tak po vyčerpání ostatních možností, které v rozpočtu existují a těch možností je v rozpočtu řada. A tady chci říct některým, protože vím, že to je zdroj obav pro některé, tím, že bychom do mechanismu nepřidali články 18 a 19, tím oslabujeme vlastně důvěryhodnost těch záruk. Není to tak. Články 18 a 19 nezaručí, že bychom unikli tomu ročnímu charakteru rozpočtu. V každém mechanismu komise bude muset uvolnit, anebo z naší iniciativy dáme do rozpočtu ty prvky, které jsou nezbytné, aby byl naplněn záruční fond. Články 18 a 19 poskytují jedinou záruku, že to bude čerpáno z horizontu 2020 anebo z CEFu. A to my nechceme. Ale u zbytku, jakmile řekneme, že fond naplníme podle těch částek, které jsou naplánovány, a mechanismus tedy ročního naplnění je závazný a ne, nesmíme eh, podlehnout eh, vydírání, když nám říkají, že vlastně fondu odejmete veškerou důvěryhodnost, pokud tam nebude článek 18 a 19. Poslední věc. My nemáme hotový názor a rádi bychom viděli, zda dohoda mezi EIB a Evropskou komisí má být aktem přenesené pravomoci. Má to výhody a i nevýhody. Má to výhody, pokud mi slouží paměť, má to výhody, protože je to metoda, kterou známe, ale má to i nevýhodu, protože fakt přenesené pravomoci je značný prvek nejistoty. V určité fázi parlament má možnost eh, vlastně ukončit platnost takového aktu v přenesené pravomoci. A jakou situaci potom vytvoříme? Takže se ptám, žádám, než se pustíme touto cestou, kdy měla proběhnout eh, hluboká diskuse o vhodnosti něčeho takového, protože můžeme zaručit transparentnost a parlamentní kontrolu na optimální úrovni, aniž bychom nutně šli touto cestou. Tolik, pane předsedo, co jsem chtěl nyní říci. Děkuji a slovo má pan Zdroževský. Eh, Panie przewodniczący, szanowni państwo, jestem. Pane předsedo, vážení kolegové, já jsem zpravodajem pro eh, výbor pro kulturu a vzdělání. Toto je eh, výbor, který se zabývá určitými mikroelementy ale stejně eh, bychom rádi přistili do této diskuze, protože zde máme určité komentáře. Já bych chtěl potvrdit na jedné straně, že u mnoha projektů eh, se eh, projevuje stížení eh, financování. A potom všechny politické skupiny už hovořily o tom, že to jsou projekty, které byly už z nějakých důvodů eh, schváleny dříve. A, ale pozor, často se stává, že hlavní prvky ekonomického úspěchu Evropy spočívají ve vysoké schopnosti hospodářské soutěže, kterou je zapotřebí uchovat, vysoká konkurenceschopnost, jistota fiskálního systému a e, společná energetická politika. Pokud budeme diskutovat o nějakém novém fondu a současně se povede diskuze o dopadech eventuální minimální mzdy e, pro uh, řidiče mm, kamionu, eh, tak eh, mm, nevím, zda to bude mít eh, ten, ten správný zvuk. My teď diskutujeme o něčem velice důležitém pro Evropu. Pokud se nevyhneme nějaké interferenci s vnitřním trhem, tak způsobíme situaci, která může mít více negativní než pozitivních dopadů. Já vím, že práce, která nás čeká, je obrovská a očekávání jsou také velká. Měli bychom tedy minimalizovat ty prvky a ty pozměňovací návrhy, které komplikují systém a které by spožďovaly jeho uvedení do praxe. Děkuji. Paní Moody. Madame Claire Moody. Paní Claire Moody. Thank you very much. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajům za veškerou práci odvedu na tomto tématu. A už, tu. Už, už nám byla předána to práce dnes. No, já bych chtěla hovořit o tom, že parlament nemá eh, v úmyslu eh, se na tomto shodnout Nemůže se nám říkat, že bychom nebyli schopni se schopnout, ale vidíme, že je tu tolik pozměňovacích návrhů, eh, které eh, představují tolik způsobů, jak zlepšit ten text, eh, že je toho patrné, že se všichni snažíme nějakým způsobem ten text vylepšit, aby byl co nejlepší podobě přijat. Jde o to, abychom zajistili, že zde bude adicionalita a že to nebude znamenat odebrání prostředků z oblastí, které už přispívaly k programu růstu, eh, jako například Horizont 2020. A také potřebujeme zkoumání následné, zda e, projekty skutečně slouží ke splňování těchto cílů. To znamená, že potřebujeme mít jasná kritéria od prvopočátku a že potřebujeme mít e, informace o tom, jak e, tento projekt je životaschopný a nadále také potřebujeme hodnotit, jak je implementován. Děkuji. Paní Moska. Děkuji. Chtěla bych dodat jen pár prvků. Vyjdu z otázky, která mi je mm, mimořádně drahá. Jak už mnozí přede mnou eh, zdůraznili, my teď chceme dát silnou injekci k tomu, abychom znovu mohli nastartovat eh, Eh, pohyb eh, s investicemi. Vidíme, že i eh, instituce mají problémy s důvěryhodností a proto si myslím, že tento fond musí být maximálně využíván proto, aby posiloval toto naše úsilí a Myslím si tedy, že velkou pozornost musíme věnovat zlepšování viditelnosti ex ante i ex post tohoto fondu, abychom věděli, kdy určitá akce bude mít dopad na všechny občany a na všechny podniky. To podle mne musí znamenat komplexní filozofii, která bude stanovit směr, pro všechny jednotlivé kroky, jimiž se musíme řídit i při následných změnách. Takže my se teď snažíme také znovu vrátit důvěru i všem občanům. E, co se detailů týče, také chci zdůraznit význam toho, abychom vždy měli na mysli kritérium adicionality oproti investicím, které už mají být e, vykonány. A vždy musíme vyjasnit si jasně, že to musí být i kontinuita. Takže to musíme mít na paměti. Dbát na to, že to musí být záruka kontinuity fondu, musí zde být tedy ten, musí zde být jasná záruka a to je zapotřebí patřičně vybalancovat v našich pozměvacích návrzích. A také chci ještě zdůraznit eh, otázku malých a středních podniků. V těch předložených pozměvacích návrzích jsme se snažili zmínit je odkaz nejen na malé a střední podniky, ale mikropodniky a také na klastry a sítě podniků, protože po Evropě takto fungují a jsou různého typu a my musíme brát v úvahu veškerý potenciál, tak aby všechny tyto podniky se mohly účastnit a mohly mít užitek eh, z tohoto fondu. Důležité podle mne je i to, abychom lépe definovali přeshraniční operace. A v tom myslím, že je důležité, abychom se chovali konzistentně ke všem politikám EU. A musíme jasně si uvědomovat, co to je přeshraniční operace, e, protože jsou tu možná projekty, které se vedou i se zeměmi, s nimiž máme stále silnější vztahy. A proto musíme zvažovat všechny politiky Evropské unie v této souvislosti. Také musíme brát v úvahu rozdíly mezi jednotlivými státy a aniž bychom eh, byli nějak rigidní eh, ve zvažování investic, může být eh, eh, zvážena i situace některých států či regionů, eh, které jsou stiženy větší mírou nezaměstnanosti, nižší mírou růstu a kde je nedostatek investic. Takže to si myslím, že by také mělo být zmíněno v textu. A poslední bod, a důležité je, aby se toto zdůrazňovalo, Eh, pozor na legislativu EU ohledně státní pomoci. Eh, tam bychom měli mít celé jasné znění v tom textu. Je zapotřebí, abychom si udělali co možná nejjasnější definici. Děkuji. Děkuji vám. Už nevidím další žádosti o slovo. Takže ještě pře, eh, pozvu pana Benjamina Angela za komisi, aby předložila komise své stanovisko. Děkuji panu Angelovi a také paní Mareš Marekan, která reprezentuje Evropskou investiční eh, banku a bude hovořit následně. Pane Angeli, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se zaměřím na pět věcí rozpočet, řízení, státní pomoc, hodnoticí zprávy a trvání fondu. Začnu rozpočtem. Chápu, že zde se názory v parlamentu dosud značně různí. Komise je zcela přesvědčena, že parlament nemůže pouze zkrátka škrtnout ten plán financování a říci, že se to nechá na výroční rozpočtové diskuse, v rámci kterých se rozhodne, jak financovat tento garanční fond. Takovéto rozhodnutí by podle našeho názoru jednak bylo nelegální, protože máme článek 310 smlouvy, který velice jasně nám dává úkol zajistit, že veškerá, veškerá regulace, která se přijme, zapadá do víceletého finančního rámce. A my zkrátka v rámci víceletého finančního rámce nemáme 8 eh, eh, miliardovou marži. Zopakuji ehm, argument i ze Štrasburku, který jsem už říkal posledně. My máme kapacitu zajistit prediktabilitu eh, výdajů EU a, a ratingu, ale dovolte mi k tomu dodat ještě pár elementů. Někteří z vás se ptají, proč nesebereme peníze z oddílu 1b. Kdybychom to udělali, znamenalo by to nutnou změnu víceletého finančního rámce, což, jak všichni víme, by bylo velice riskantní a velice ožehavé cvičení. Kdybychom vzali peníze z výkonnostní rezervy v strukturálních fondech, tak bychom nemuseli měnit víceletý finanční rámec, ale znamenalo by to, že musíme změnit eh, společná ustanovení, pro e, evropské strukturální investiční fondy. Rád bych připomněl, že přijetí tohoto nařízení proběhlo po 67 trialogových zasedáních, takže znovu zahájení jednání o této věci by skutečně bylo otevření té pomyslné pandořiny skřínky. Nástroj flexibility se také zmiňuje čas od času. Víceletý, e, nařízení o víceletém finančním rámci je velmi jasné. Ten nástroj flexibility může být využít pouze v rámci výročního rozpočtového cvičení poté, co e, se využijí všechny možnosti jiného nasazení finanční prostředku a tím pádem to je něco, co nelze použít pro víceleté financovací cvičení, o kterém v tomto případě ale mluvíme. Takže víceméně se, na, se, se vracíme do oddílu 1a, což znamená, že situace je jasná. Pokud chcete vyčlenit Horizont 2020 a nástroj pro propojení Evropy, pak dopadem bude to, že bychom potřebovali obrovské škrty v těch ostatních e, programech, které e, jmenujeme v 1A, počínaje Erasmem. Nevím, chce parlament masivně seškrtat Erasmus? Co se týká objemu toho záručního fondu, podívejte, to, to není vydírání, já to pouze zmiňuji. To jsou ty programy, které jsou v oddílu 1a. Máme Erasmus, Galileo, Fiscalis. Jsou v podstatě malé. Ty velké balíčky tam jsou Horizon 2020 a nástroj pro propojení Evropy. To je dohromady 70% oddílu 1a. E, co se týká velikosti tohoto garančního fondu. Zde potřebujeme tři věci. Jednak musíme zajistit adicionalitu, jak už tady mnohokrát zaznělo, to je jednoznačně sdílení, sdílený cíl parlamentu, komise i rady. A je potřeba zajistit adicionalitu, kterou zajistíme tím, že vytvoříme rámce, které umožní EIB víc riskovat. Pokud začneme tím, že zredukujeme velikost garančního fondu, tak eh, v podstatě je otázka, zda skutečně chceme dělat věci jinak, než je děláme do posud. Dále potřebujeme zajistit předvídatelnost rozpočtu EU, jak víte, kalibrace rizik, eh, kterou provádí komise v rámci EIB, došla k tomu závěru, že zde je riziko ztráty zhruba 6,5 miliard euro. A chápu, že někteří z vás asi řeknou, no dobře, tak proč neomezíme ten garanční fond na 6,5 miliard euro tím pádem? No a upřímná odpověď zde je, že tento předpoklad, tato prognóza je prognóza na základě statistických pravděpodobností. A z definice pouze v praxi uvidíme, k jakým ztrátám ve finále dojde. A my jsme přesvědčeni, že je lepší míti nějakou nárazníkovou zónu ještě nad rámec tohoto odhadu tak, aby nás nic nepříjemně nepřekvapilo, abychom najednou neměli rozpočtové drama v rámci jednoho roku. No a poslední Eh, bod, který chci tady k tomu zmínit. To je tedy na základě těch všech komentářů k tomu, že se do tohoto plánu dává jenom málo peněz. Já si nejsem jist, jak by média interpretovala to, že škrtneme tu jedinou rozpočtovou složku, která eh, tento plán podporuje. Ale dál. Myslím, že to byl pan Fernandez, který hovořil o něčem jako eh, ovlivnění toho zpětného toku peněz z toho fondu do těch ztrát, což je něco, čím se můžeme zabývat. Rovněž se eh, navrhují různé možnosti eh, míti v rámci víceletého finančního rámce nějakou doložku o ad hoc okamžitém přeskumu, což je opět něco, co jsme ochotní společně s parlamentem přeskoumávat. Co se týká zprávy a řízení tohoto fondu. Rádi bychom vás upozornili, že by nebylo vhodné podlehnout pokušení eh, schvalovat ty investiční směrnice v rámci aktu v přenesené pravomoci. Pokud to tak bude, tak je tu riziko, že budeme mít 28 komentářů z členských států a z 12 parlamentních výborů, které na tomto plánu pracují. A pokud k tomu dojde, tak budeme mít obrovský vánoční stromeček a bude to sáhodlouhá diskuse to o tom, proč e, toto a tamto, zatímco chceme ten plán implementovat velmi rychle, že ano. Na druhou stranu chápu poznámky některých z vás, kteří říkají, že nechcete dávat komisi a EIB Biankošek. Takže budeme muset najít nějaký rozumný způsob, jakým zajistíme, že i vy budete mít potřebné informace a že vaše legitimní obavy budou vyřešeny. Co se týká možnosti participace na úrovni fondu v EFSI a možnosti participovat na tom řídícím eh, orgánu členských, ze strany členských států a soukromého sektoru. Prvotní návrh komise tuto možnost obsahuje, ale rád bych upozornil, že toto není bezprecedentní. Máme celou řadu případů dnes, kdy soukromý sektor participuje společně s veřejným sektorem ve fondech, například Evropský investiční fond, kde eh, hrajeme velkou roli v implementaci toho plánu. No ale to řečeno, pokud parlament je toho názoru, eh, jako rada tedy, že by bylo lepší omezit participaci na e, e ze strany EU na EIB a příslušným způsobem upravit i členství v tom řídícím, v té řídící radě, tak komise to e, je připravena zohlednit. Co se týká té investiční komise, e, já už jsem posledně říkal, že si děláme velké obavy o, politici, po, po, o politizaci výběru členů této komise přičemž členové té komise musí být plně nezávislí. To je uhlový kámen našeho návrhu. Pokud tam bude sebe menší pochybnost o jejich nezávislosti, tak se v podstatě sami střílíme do nohy a bude skutečně velmi složité přitáhnout tam těch 80% soukromého financování, o které se snažíme. Takže musíme být velice opatrní a neriskovat. Kromě toho, jak říkal pan Depré, chce to odborníka na výběr odborníků. Já na tomto investičním plánu pracuji už od září a upřímně řečeno, nemyslím si, že bych třeba byl schopen vybrat ty správné odborníky z oblasti financování. Je potřeba, aby toto za nás udělali lidé, kteří skutečně sami jsou odborníky v těchto oblastech. Jak zde zaznělo, je potřeba posílit nezávislost této komise, to komise podporuje. Jsme připraveni s vámi spolupracovat na zajištění toho, že eh, se příslušně posílí regulační ustanovení tak, aby se zajistila nezávislost. Objevily se zde obavy, že nemusíme mít i správný mix kompetencí v rámci této investiční komise, což je obava, kterou sdílíme. Je potřeba zajistit, že budeme mít potřebné znalosti eh, příslušných geografických trhů a jiných sektorů v eh, rámci té investiční komise. Na tomto jsme připraveni s parlamentem, s parlamentem spolupracovat, abychom zajistili, že návrh toho nařízení toto bude respektovat. Co se týká e, samotného ředitele této věci, e, komise bere na vědomí přání parlamentu, aby parlament měl tedy větší váhu při výběru eh, ředitele fondu. My chápeme, že standardní praxe vzhledem k tomu, co eh, se rozhodlo v loňském roce o různých nových návrzích, jsme připraveni eh, zapracovat do návrhu něco v tomto smyslu. Co se týká role regionálních a národních subjektů, o tom mluvila celá řada z vás, je jasné, že centralizaci projektů nedojde. Jakýkoliv veřejný propagátor může poslat svůj projekt EIB, pokud EIB dojde k názoru, že ten projekt je životaschopný, ale že EIB to v rámci své běžné činnosti e, ten projekt nemůže e, financovat a bude to potřebovat e, záruku Unie, tak to pošlete investiční komisi a ta pak dodá své stanovisko. Takže nedochází k žádné filtraci požadavků, nejsou zde žádné eh, předpoklady pro nějaké centrální body v členských státech, které rozhodnou o tom, jaké projekty se dostanou k EIB. Jakýkoliv soukromý subjekt může své projekty EIB přeposlat a potom ty projekty budou zcela nezávisle přeskoumány. Co se týká státní pomoci, všichni víme, že toto je důležitý bod. Komise eh, stále pracuje na přípravě eh, pokynů pro eh, státní pomoc, tak aby se zajistilo, že to, co uděláme zde, bude kompatibilní se státní pomocí, nebo konzistentní, abych použil správný termín. Eh, tyto pokyny budou velmi odlehčené. Nechceme nikoho přetěžovat, nechceme nic zpomalovat, ani, tak, ani něco podobného, ale zároveň máme konzistentnost ve přístupu, protože zde máme ten základní princip státní pomoci, například vyhýbání se duplicitě, duplikování infrastruktury, vyhýbání se překompenzování. To je princip, který chceme tak jako tak respektovat. Protože eh, zde máme tuto konzistenční kontrolu se státní pomocí, kterou bude provádět investiční komise, bude možné investice významným způsobem urychlit oproti dnešnímu stavu. Dnes, když členský stát chce něco kofinancovat, tak trvá téměř rok, eh, než od DGCOM dostane, dostane zelenou. Vzhledem k tomu, že zde budeme mít tuto konzistenční kontrolu, tak DG Competition bude bude schopno poskytnout svůj verdikt v rámci dvou měsíců. Tím pádem celý proces významným způsobem urychlíme oproti dnešku. Co se týká hodnocení a reportingu, eh, bereme na vědomí celou řadu těch pozměňovacích návrhů, které volají po posílení hodnoticích, eh, hodnoticích požadavků a posílení reportingu vůči Evropskému parlamentu a samozřejmě všechny tyto pozměňovací návrhy přeskoumáme s velmi pozitivním přístupem. Co se týká trvání fondu, jak víte, ano, ano, ano, už se chystám. Téměř hotov. Komise navrhuje, aby eh, fond byl takzvaný evergreen, tedy že, že by ta garance se mohla znovu navyšovat. V rámci diskusí s radou se ukazuje, že členské státy se víceméně posouvají tím směrem, jaký zde zazněl už mnohokrát, tedy že to, co děláme, je nové, tím pádem potřebujeme velmi důkladný přeskum po třech letech a pak můžeme hodnotit, zda něco upravíme nebo změníme. A to je samozřejmě takový selskorozumový přístup, který komise jedině podporuje. No a nakonec chci poděkovat všem poslancům parlamentu za obrovský zájem, který vyjádřili tomuto projektu. Máme téměř 2000 pozměňovacích návrhů a to ukazuje, že to je priorita nejen pro komisi, ale i pro parlament. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se, jestli jsem přetáhl. Merci. Děkuji, pane Angele. Vaše vyjádření určitě oslovilo naše kolegy a pokojím zpravodaje. Budou mít slovo pan BG na jednu minutu. Možná, pane předsedo. Děkuji. Vážím si chytrosti komise, ale ta arogance, jakou se zde zastupuje její pozice, to je zcela Eh, nepřijatelné. Samozřejmě máme článek 310 smlouvy, ale máme i zde otázku rozpočtování a máme zde otázku, jakým způsobem se bude použít 2,1 miliard z našich prostředků. A to je rozpočtová věc. My máme pravidlo, že e, máme v e, víceletých programech desetiprocentní rezervu. Že ano, chcete se tomuto všemu vyhnout jenom proto, že máte dojem, že ta 8 miliardová garance v tom fondu nebude dostačující? Přece ji všichni chceme. Já bych vám rád poradil, prosím, podívejte se na to, co jsme v minulosti dělali, co jsme v minulosti vyjednali. Například u ITERu, u Galilea, u potravinové pomoci nebo u, u různých konjunkturních balíčků v Barosově komisi. Pokud budete takto agitovat dál, budeme jedině ztrácet čas a budete za to moci vy, že to všechno pak narazí na zeď. Takže prosím, proberte to ještě se svými komisaři. Děkuji. Děkuji, pane BG. Slovo má paní za EIB, paní Maria Šobaragan. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat, vážení poslanci, vážené poslankyně, za možnost, aby zde EIB dnes byla, aby naslouchala vašim názorům a také děkuji za podporu, kterou poskytuje EIB jako prostředku pro poskytování prostředků z EFSI. Nebereme to na lehkou váhu a měli byste to vědět. Já jsem vám naslouchala a měl jsem na mysli větu, kterou děti říkají doma. Sniž, recykluj a znovu použij. Snižte využívání veřejných prostředků a současně podpořte investice. To o tom mluvíme dnes. Potřebujeme růst a zaměstnanost a dlouhodobou konkurenceschopnost pro Unii. Snižte využití prostředků a podporujte investice. Znovu využijte základní kapitál, který díky vaší analýze a snad se dostaneme k závěru, že poskytnete těch 16 miliard záruk pro EIB, my přispějeme 5 miliardami kapitálové kapacity a díky tomu zmobilizujeme 60 miliard provozních prostředků. A tady chci říci, EIP přispěje 60 miliard v hotovosti díky záruce a díky trojitému Ačku, které má EIB, to získáme na kapitálových trzích. A další příspěvek EIB bude, že možnost plnit my zařadíme do tohoto programu veškeré naše pracovníky a recyklovat. To, co zde činíme, je koncepční změna. A místo dotací využíváme půjšky a místo dotací záruky. A ty jsou, to jsou splatné nástroje. Chtěla jsem se dotknout tří otázek a já si vážím vašich názorů v klíčových věcech. První je skutečnost, že záruka, která je poskytovaná EIB, musí být pevná. Já jsem s radostí zaslechla, že je bezpodmínečně neodvolatelná, to je klíčové. A také je třeba včas splácet v rámci záruky. A je Důležité mít na paměti, že tato záruka by neměla být roztříštěná. Příjemci záruky by měla být EIB. EIB bude spolkovat s národními bankami a s oborovými a národními platformami. Ale musíme vědět, kdo nakonec odpovídá za poskytnutí 315 miliard. A tady se můžete obrátit na EIB a na komise nerozptilujme odpovědnost. A mějme také na paměti, že nám jde o soulad s politikami Evropské unie a ne někdy národními zájmy. A nepřispívejme k roztříšenosti finančních trhů. To by nepomohlo důvěryhodnosti toho, o co se tu snažíme chtěla jsem se také dotknout adicionality, protože to je evidentně důležitý prvek. My jsme si vědomi, že nehovoříme o běžné, běžném chodu věcí FIB. E Víme, že musíme poskytnout prostředky tam, kde prostředky nejsou dostupné a za rozumných podmínek. A není to tam, kde nejsou vůbec žádné prostředky, protože pokud tam nejsou vůbec žádné prostředky, tak by to možná nestalo za financování. Ale tam, kde nejsou prostředky za rozumných podmínek dostupné z hlediska délky financování, malé a střední podniky zápolí o to, aby dostali prostředky na déle než 6 měsíců. O tom hovoříme. Hovoříme také o malých a středních podnicích, od začínajících podniků a jde také o doprovázení růstu těchto začínajících podniků. A musíme mít na paměti, že malé a střední podniky jsou hlavním zaměstnavatelem v EU. A vy víte, že ze 4 euro, které budou mobilizovány, minimálně jedno euro bude pro malé a střední podniky. A to se stane skrze Evropský investiční fond, který je podřízený EIB a komisi. Slyšel jsem otázka, jak, jak bude vypadat distribuční síť. Distribuční síť je Evropský investiční fond a Evropská investiční banka. To je třeba posílit, ale půjde to skrze nás. A je to již dostupné. Je to distribuční síť, která existuje a která poskytuje důvěryhodnost. Pokud jde o adicionalitu, chci říci, že musíme mít projekty, které jsou vybírány podle uh, ekonomických zásluh a podle návratnosti, podle environmentálních aspektů a i tady má EIB zkušenosti a my již financujeme přibližně 500 projektů ročně. A díky tomu budeme financovat kromě toho dalších 150 až 200 projektů. Ale odbornost existuje a je dostupná. Takže využijeme to, co již máme a nesnažme se eh, začínat od nuly někde jinde. Pokud jde o řízení, eh, pro nás je důležité, že by ta struktura měla být eh, jednoduchá, neměla by přidávat na složitosti a nových vrstvách řízení. Pokud jde o řídící výbor, tak si myslíme, že ten návrh by měl být vyvážený pokud je o investiční výbor, tak plně s vámi souhlasíme, že výběr by měl být na základě odborných technických stan hledisek a zastoupení jednotlivých odvětví by mělo existovat i národností. A s vědomím a s informovaností o potřebách v jednotlivých částech Unie. Pokud je o komentáře Unie, investiční výbor by měl mít kompetence, které souvisí s využitím záruky EU. Investiční výbor nebude vybírat projekty, to bude vybírat EIB. A EIB bude financovat jeden každý projekt s podporou záruky Evropské unie a EIB bude odpovědná za výběr projektů. Takže dovolte mi závěrem navázat na dvě prohlášení v tomto sále. Za prvé, impuls pro investice je potřebný nyní je to naléhavé. A my si vážíme snahy Evropského parlamentu, jak poslanců, tak aparátu. Komise postupuje stejně, rada také. A EIB odvede svůj díl práce, protože my potřebujeme projekty, které začnou fungovat nyní, které budou přecházet ze šuplíku do realizace. Musíme vyvolat důvěru na trhu a musíme také získat důvěru evropských podnikatelů a obecně za to mezinárodní důvěru v Evropskou unii. A všichni jak, společně jako evropské instituce, parlament, komise, rada a EIB máme společný úkol. Každý z nás ve své oblasti musíme tak učinit společně a na, za EIB jsme připraveni se postavit čelem k naší odpovědnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní dám slovo našim zpravodajům, pan Bulman. Vážení pánové předsedové, z časových důvodů jsem ve Štrasburku v závěrečných poznámkách neměl možnost obrátit se na komisi a Evropskou investiční banku. Dnes bych se explicitně rád zaměřil na kolegy a rád bych odpověděl právě jim. Možná napřed jednu obecnou poznámku. No to víte, časový tlak je vždy, my jsme dlouho poslouchali a myslím si, že bychom měli mít možnost reagovat. Takže jedna poznámka napřed. Podle mých znalostí evropských smluv komise dělá legislativní návrh a pak ob, obě komory, parlament a rada se pak na něčem shodnou. A to, pokud vím, stále platí. Takže komise si nemůže dělat své zákony sama. To je možná některým lidem líto, ale nicméně evropskými smluvami jsme vázáni všichni. A proto má smysl, aby rada a parlament měli možnost co nejrychleji vstoupit do jednacího procesu. To samozřejmě platí i pro EIB. EIB je zde jedním z centrálních nebo tím centrálním hráčem, to tak má být, ale jedná se o nástroj evropské politiky. EIB není legislativní orgán Evropské unie a to je důležité konstatovat, protože my samozřejmě jako Evropský parlament, vážení pánové předsedové, chceme míti a musíme míti celou míru naší odpovědnosti. My nikomu předat nemůžeme. A pokud chceme vycházet z toho, že my a rada máme být i zodpovědní za tu garanci, tak musíme dostávat odpovědi na naše otázky. A to je ta odpovědnost našeho mandátu, kterou si sebou všichni kolegové neseme. A v tomto ohledu mě ta dnešní rozprava dosti ohromila protože velmi málo kdy, nebo snad nikdy jsem neviděl takto složitou složku, takto důležitou příležitost, na které by se účastnilo tolik výborů, tolik různých složek, eh, tolik různých výborů, které by takovýmto rozmanitým způsobem argumentovaly. Myslím si, že jsme všichni na jedné lodi a není ze strany Evropského parlamentu vůbec problém rychle pracovat. Rád bych zdůraznil pouze několik věcí, které jsou velice eh, důležité pro řádné pochopení. Různí kolegové z různých frakcí podle mě správně upozorňují na to, že Evropský investiční fond nesmí nahrazovat strukturální reformy. A to ani nechceme ten základní přístup komise je tento strategický fond využít mimo jiné také jako další pilíř tam, kde máme třeba jako jiné pilíře i strukturální fondy. Eh, například, abych trošku odstranil ty obavy kolegů. Za prvé, když bychom tímto fondem mohli zajistit to, že peníze, eh, které leží ladem, se dostanou tam, kde se mohou aktivně využít. Tak to je obrovská strukturální reforma, kterou ale chceme. Nebo jiný příklad, to je příklad, který nás hodně inspiroval v rámci našich slyšení. Byl to eh, jeden pán z jedné výzkumné platformy, který za námi přišel, byl pozván na návrh kolegů z EPP a informoval nás o tom, Eh, například na jak kvalitních očkovacích látkách se pracuje, které potřebuje celý svět a potřebuje i Evropa. A jde o to, abychom my vedli diskurs o tom, jak dostat na trh nový produkt, kvalitní produkt, rychlým procesem. A já si myslím, že právě regulace, deregulace a inovace musí jít tak ruku v ruce že eh, je jasné, že i my musíme takovéto druhy strukturních reform podporovat. Některé reformy jsou samozřejmě, eh, některé změny jsou technického rázu, k tomu potřebujeme technické kvalifikované názory a to já respektuji. Děkuji všem kolegům za eh, všechny příspěvky nemohu asi ukončit lépe, než začal pan Karas. Ano, chceme ten fond, ano, chceme dodržet harmonogram, nesmí to u nás selhat a ano, chceme, eh, chceme výsledek, který nebude pouze EIB+. Chceme něco nového, kde mohou všichni co nejlépe přispívat k blahobytu našich občanů. Děkuji. Děkuji vám, pane Bulmane. Pan Fernandez. <coughs> Merci, monsieur le président. Děkuji vám, eh, pane předsedo, ohledně financování. To je ta nejtěžší otázka. Parlament, to my jsme navrhli slova neodvolatelný, bezpodmínečný pro tu záruku. A e, na tom také závisí ta důvěryhodnost. Nikdy nesmíme spochybnit e, důvěryhodnost, ale pozor, protože pokud někdo říká, že naše pozice může snížit eh, důvěryhodnost, tak pozor, protože to znamená, že ten návrh komise může, eh, může, může způsobit nedostatek důvěryhodnosti. Jediná věc, co dělá komise, je snižuje závazky ze 3,3 na horizont 2020 na 2,7 na, eh, na své propojení Evropy. Každý rok se to děje zároční eh, fond se tak to má každoročně opakovat, protože my to máme něco jako financial statement, který není povinný a to znamená, že ať už je stanovisko finální pozice naše jakákoliv, když ke konci roku vždycky budeme mít záruční Eh, fond a tam eh, Evropský parlament v tom financial statement, v tom záročném výkazu, bude mít vždy Evropský parlament ještě příležitosti prostředky najít. Každý rok můžeme na základě nástroje flexibility můžeme například i u věci, která se o 10% zvýšila, tak, nebo se snížil 10% program, tak můžeme změnit uh, uh, tu situaci samozřejmě, že se radou. Takže když se uvádí, že náš návrh, že se eh, pochybní smlouvy, to je velice nebezpečná věc, protože to by znamenalo, že návrh komise spochybňuje e, smlouvy. Například ty dvě miliardy z flexibility, které se nenacházejí nikde v nařízení, protože to je věc, kterou také musíme říci, že autorita legislativní nemůže říkat eh, rozpočtovému orgánu, jak má využívat flexibilitu a, nebo jak má postupovat u, u toho či onoho. Uvidíme eh, a my si přejeme, aby ten fond byl důvěryhodný, aby fungoval od června, aby byl úspěšný. Náš cíl je společný Všichni společně si přejeme, abychom na závěr snížili dopad u projektů, které jsou důležité, eh, ať je to Dá se plní Evropy nebo Horizon 2020. Jsou tu různé návrhy, jak to zajistit. Je tu například možnost, že ten záruční fond tu bude vybudován nejen rok 2014 a 2020, ale že může sahat ještě do dalšího období. Musíme postupovat podle našeho ducha. Máli ten záruční fond sahat za rok 2020, tak v tom prvním roce možná i nebudeme potřebovat záruční fond. Musíme najít nějaká řešení, nějaké návrhy, které by snižovaly ten dopad. Samozřejmě, že přeskum víceletého finančního eh, plánu v roce 2017 je také takovouto příležitostí. jak těm dalším otázkám chci poděkovat za veškerou práci kolegů a kolegyni. Těch eh, Eh, přes 2000 pozměňovacích eh, návrhů, eh, ukazuje, že to obrovský kus práce a že se ale všichni snažíme tu situaci zlepšit. A to je náš úkol a naše práce v demokratické legitimitě, kterou máme. Chceme zlepšit ten text a tak je to po každé a tak to také po každé bude. Fond je příležitostí, je dobrou zprávou. A je to také výzva. Je to výzva pro regiony, je to výzva pro výzkum, pro všechny. Mluvili jsme o důležitých věcech. Eh, pak je tu věc platformy, eh, mm, poradců, eh, těch prostředků, které mohou pomoci regionům, aby, aby mohli strukturovat projekty, aby zlepšili svou situaci. A ještě se budeme snažit to slovo depolitizace nebo ne, nedovolení politizace tam začlenit, ať už je to u investičního výboru nebo uh, u dele, aktů v delegované pravomoci. Ovšem budeme uvažovat. Adicionalita. Jedná se o komplementární fond, je zapotřebí, abychom měli investice, abychom dosáhli růstu a to je tedy práce, kterou my bereme velmi vážně a odvedeme ji do poslední tečky. Je to také otázka, eh, je to také fond, který má, má umožnit, aby byla větší důvěra a také v úlohu parlamentu. Ano, důvěra, důvěra, kterou by měli mohly projevit také členské státy tím, že budou přijímat to, že případné přebytky rozpočtu mohou být převedeny eh, do tohoto záručního fondu. A závěrečné slovo má Roberto Gualtieri. Děkuji. Myslím, že to byla velice užitečná konstruktivní výměna názorů. A také musím upřímně říci, Nepovažuji eh, to, co zaznělo od komise, za mimořádně eh, konstruktivní a pozorné článek 310 smlouvy, my jej známe velice dobře. Nicméně, vidím tu velké úsilí, konvergující úsilí kolegů zaměřené na to, abychom měli eh, zdravý Junckerův plán, který bude včas fungovat. A mimořádně pozbudivé je podle mne to, jak to také ukazovali příspěvky kolegů, že potřebujeme zdravo, zdravý, technický, eh, ekonomický program, eh, tak abychom zajistili nové investice, kterých by nebylo možné dosáhnout bez toho záručního fondu, jak už to bylo ukázáno ohledně té politizace. Doufám, že to, co komise myslela, není to, že máme eh, považovat eh, ty členy, kteří se sešli včera eh, ohledně řešení toho orgánu pro, pro řešení krizových situací, takže že nejsou podle nich politizovaní. A Evropský parlament má v tomto naprosto jasno. A dokonce bych chtěl dodat, co se týče aktů v, pr- v přenesené pravomoci, co jsou delegované komise, místo toho, než by se cokoliv psalo do nařízení, tak to je právě způsob, jak se předchází politizace, takže naše linie směřuje přesně tam, abychom ukázali rozdíl mezi legislativou a exekutivou. My chceme delegovat, namísto toho, abychom všechno začlenili do nařízení. Přesně proto, že chceme předejít politizaci. No, nicméně, myslím, že Spravodajové na základě této diskuze mohou provést velice dobrou práci a mám plnou důvěru v to, že budeme mít velice efektivní eh, Junckerův plán od druhé poloviny tohoto roku. Sdílím to, co právě eh, prohlásil Roberto Gualtieri. Toto bylo nesmírně plodná schůze, ukázala naši schopnost sestavit text, který potřebujeme k tomu, abychom měli dobrý investiční plán, aby fungoval, aby platil už od podzimu. A k tomu je nezbytné ještě bych chtěl upozornit, že potřebujeme flexibilitu u finančních prostředků a musíme zjistit, jak do konce roku můžeme využít určitou část přebytku, protože ten je tu každý rok, k tomu, abychom mohli vybudovat ten záruční fond. A co se týče programu eh, víceletého finančního plánu od dnešního odpoledne, stínoví zpravodajové se budou setkávat se zpravodaji a budou se snažit připravit kompromisní pozměvací návrhy. 13.30 je první schůzka. Naše další zasedání výboru, společného zasedání výboru Ekon a Buč, je 20. dubna. Děkuji vám mnohokrát za účast. a mějme důvěru v naši, naše schopnosti sestavit eh, efektivní text. Děkuji, tímto končí naše zasedání.